Eh, Nyní eh, zde máme zprávu pana Echeveria. Jedná se o integrovaný trh doručování balíku pro růst elektronického obchodu v Evropské unii. Takže předávám slovo zpravodaji na čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, Jednotný digitální trh v Evropě je bezesporu jednou z priorit dnešní doby, eh, dnešního mandátu, neboť si přejeme posílit jednotný evropský trh. Můžeme říci, že toto období se snažilo opravdu digitálně Evropu probudit. Eh, podařilo se nám, aby se digitální eh, dimenze opravdu proměnila v příležitost v Evropě. Příležitost na jednotném trhu, příležitost, jak se dostat z krize, příležitost, jak rozvíjet naše ekonomiku a naše obchody, naše podniky i naše spotřebitele. Všechny jsme se snažili připravovat na novou digitální éru a bez zesporu to vše se v posledních letech velice jasně v Evropě projevovalo. A Příležitost, jak oživit pracovní trh, tady také se objevuje a to tak, že do toho zapojíme mladé, naše mladé a ti se takto budou moci zapojit do pracovního trhu. My jsme rozvinuli různé iniciativy a e, snažili jsme se konsolidovat skutečně jednotný digitální trh v Evropě. E, pro e, výbor výbor IMCO je digitální trh opravdu prioritou. Tímto směrem analýza této zprávy eh, nebo zprávy, která byla v září eh, schválena a která eh, dále v září roku 2012 stanovila cestu k rozvoji digitálního trhu. Bylo to také schváleno a doplňuje to důležitou dimenzi Eh, digitálního trhu, tak jak eh, byl právní akt schválen v červen, červnu 2013. My jsme dále se ještě scházeli od vytvoření pracovní skupiny v roce 2011 eh, pravidelně a doplňovali jsme závěry do různých usnesení a různých dalších dokumentů. Nebyla by tato práce kompletní, kdybychom celý tento kruh neuzavřeli ještě textem, o kterém budeme hlasovat zítra. A sice jde o doručování balíků pro růst elektronického obchodu. Mít jednotný trh, integrovaný trh, kde by doručování fungovalo jasným způsobem, je velice důležité. Je to pilíř, o který se musí opírat jak činnost podniků, tak i nákupy spotřebitelů. Trh musí existovat na celém evropském, na celém území Evropské unie a musí umožňovat aby nakoupené zboží velice rychle, včas, spolehlivě se dostalo až ke kupujícímu. Je tady zapotřebí řada reform, aby se situace v dnešní době zlepšila. Chci poděkovat stínovým zpravodajům, se kterými jsem velmi dobře spolupracoval a chci poděkovat za to, že se podařilo dospět ke kompromisním návrhům. Věřím, že se eh, tento, tato zpráva schválí, neboť se již na zasedání výboru dostalo jednomyslného schválení. Celá ta dlouhá cesta, kterou jsme urazili během tohoto volebního období, není zbytečná. Snaží se řešit mnoho mm, mnoho problémů, i když pro příští volební období, příští parlament by měl navázat na naši práci a měl by doplnit to, co ještě chybí pro jednotný digitální trh. A my přejeme budoucím tedy poslancům, aby se jim to podařilo já jsem to již mnohokrát říkal zde v parlamentu, ale neunavuje mě to opakovat, protože eh, východisko z krize má také digitální podobu. Děkuji. Grazie. Děkuji. A nyní přicházím na GDA. Paní Esejach bude hovořit. Děkuji, paní předsedající já si myslím, že těchto cílů nebude moci být dosaženo, pokud eh, si nebudeme jisti, že eh, logistické předpoklady tady pro malé a střední podniky existují a že eh, také existují možnosti eh, kvalitních eh, systémů vracení balíků. My si eh, uvědomujeme, že toto je oblast, která rychle narůstá a která také může povzbuzovat některé firmy, aby pracovali trochu méně Eh, obvyklým zavedeným způsobem, neexistují tady společné eh, normy, eh, ani v oblasti cen neexistuje jasná strategie, takže ty firmy tady mají poměrně hodně volnou ruku. Děkuji. A kolegyně Cigau. Děkuji paní předsedající. Doručování zboží koupeného přes internet bylo identifikováno jako Eh, jedna z oblastí k rozvoji do roku 2015. A eh, je tady, existují tady stále ještě značné překážky. Eh, jeden z pěti spotřebitelů má starosti s dodáváním zboží přes hranice. Abychom tady zvýšili důvěru spotřebitelů do, k těmto dodávkám, tak jim je třeba zajistit transparentnost celého procesu informace a podmínky, eh, především podmínky dodávání eh, toho zboží a postup eh, v případě, že se zboží ztratí či dorazí později anebo poškozené. Myslím, že je třeba zlepšit i zeměpisně tyto cíle, tak aby i vzdálenější oblasti měly toto zboží dostupné. Děkuji. A další je teď pan komisař Andor. Děkuji paní předsedající, vážené poslankyně a poslanci. Jménem kolegy Michela Barniera bych chtěl především poděkovat eh, eh, zpravodaj a eh, panu Echeveriovi a, Echeveriovi a také výboru IMCO Eh, před dvěma lety komise zahájila ambiciozní akční plán, eh, který se vztahoval k elektronickému obchodu a eh, online službám, tak, aby se adaptoval toto prostředí na nové reality, aby se tady vz, dalo vzniknout novým možnostem pro spotřebitele a podniky. 16 akcí bylo definováno, například modernizace služeb, internetová neutralita a také oblast autorského práva. Další významná iniciativa eh, se týkala právě dodávání balíků eh, elektronickou cestou. To jsou všechno věci, které mají dopad na, nás, na náš každodenní život. Dodávky jsou eh, zcela zásadní pro každodenní situaci v obchodním sektoru a spotřebitelé v Evropské unii se teď teď snaží eh, eh, víc a víc využívat těchto možností. Nicméně 45 spotřebitelů má stále starosti s těmi přeshraničními transakcemi a dodávkami. A to jsou především lidé z malobchodu, malé a střední podniky, jednotlivci. Eh, přitom jsou to často tyto možnosti, které jim umožňují nebo by mohly umožňovat rozvíjet svou další činnost. Stručně řečeno, abychom dále napomohli rozvoji elektronického obchodu, tak je prostě zapotřebí, aby ta struktura, e, kterou využívá, byla co nejkvalitnější, aby ten systém dodávek hovoval očekáváním spotřebitelů a malých a středních podniků. Musí to být takový systém, který bude reagovat pružně a e, plynule, bude to takový systém, který vygeneruje větší důvěru v elektronický obchod. Mezi všemi zúčastněnými stranami eh, vznikl konsenzus ohledně těch hlavních témat, která je třeba eh, řešit po konzultaci, která byla, jich, eh, která byla zahájena v roce 2012. Vzhledem k úvahám obsaženým také ve vaší zprávě vytvořila komise cestovní mapu pro e, tuto oblast. A tato cestovní mapa stanovuje další akce, aby se řešily problémy s dodávkami, aby se vyřešily hlavní výzvy před e, maloobchodem a spotřebitele spotřebiteli. Ustavuje eh, role pro jednotlivé zúčastněné strany od těch spotřebitelů přes jednotlivé eh, ty články řetězu až eh, k členským státům. Tyto akce se vztahují k třím hlavním cílům. Nejprve je zapotřebí větší transparentnost, více informovanosti všem částem toho řetězce, především spotřebitelům. Za druhé zvýšená dostupnost, kvalita a také přístupnost i v té oblasti přeshraniční a e, za e, třetí e, řešení případných stížností a nápravy v případě, že dodávky jsou spožděné či dojdou poškozené. Všichni se e, podílejí na velice konstruktivní diskuzi. Někteří poskytovatelé již začali řešit věci tak, aby to více e, odpovídalo očekáváním. V tomto směru ten sektor si to vzal za své a e, věci se začaly posunovat k lepšímu. My si nicméně myslíme, že zapotřebí udělat ještě víc, aby se zohlednily požadavky malých a středních podniků a také méně rozhodnutí rozvinutých či vzdálenějších oblastí, tak aby maloobchod i spotřebitelé měli lepší a transparentnější služby. Rovněž by se měla pokračovat v diskuzi mezi sociálními partnery vzhledem k pracovním eh, podmínkám a dalším aspektům a komise tento proces bude usnadňovat a dohledne na to, aby se mohli zúčastnit opravdu všichni. Také spoleháme, že v následujících 18 měsících Evropský parlament bude celou tuto oblast bedlivě monitorovat a upozorní na další potřebné změny a kroky. Děkuji, rozprava je tedy u konce a budeme hlasovat zítra 11.30. A nyní poslední zpráva, kterou máme na programu. Je to zpráva Nikolaji ohledně žen migrantek bez dokladů v Evropské unii.